výboru. To bude začleněno do zápisu o tomto zasedání. Pokud nejsou žádné další poznámky, ještě nebudou předloženy před schválením zápisu, tak tyto návrhy na jmenování budou považovány za schválené. Další zasedání se koná zítra 9. června v 9 hodin od 9 do 13 a od 15 do 17. Program byl zveřejněn a je k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Tímto naše zasedání ukončuji. Děkuji.